měnové záležitosti. Výbor Envy opravuje text, který byl schválen parlamentem. Na základě článku 231.4 jednacího řádu tato oprava bude eh, chápana za schválenou, pokud do 24 hodin od tohoto oznámení politická skupina nebo alespoň 40 europoslanců nebude žádat o hlasování o tomto textu. Toto korrigendum je k dispozici na eh, webových stránkách plenárního zasedání a eh, jeho název bude uveřejněn